e che poi ha visto inserirsi di necessità anche la, l'importantissimo argomento della riforma dell'articolo 100. Takže co se týče dnešního pořadu jednání, máme velice důležité témata. Zejména budeme, hodnat, budeme jednat o změny článku 136 SFEU, ale také budeme ještě volit místo předsedu, což znamená, že tento bod ještě musíme zařadit do dnešního pořadu jednání, pokud s tím souhlasíte. Také bych vám chtěla ještě připomenout, co se týče bodu 2, sdělení předsedy, že schůzka koordinátorů, která se konala 1. února, se týkala jmenování zpravodajů a skupina EPP se rozhodla, že chce mít koordinátora pro rozpočtový proces. Dále zde máme návrh interinstitucionální dohody která má také se, která se má vlastně i e, týkat rozpočtového procesu. Já jsem měl být e, koordinátorem, ale nyní tedy došlo ke změně a zpravodajem bude pan Saškovský, který zde také bohužel zatím ještě není, ale každou chvilku přijde. Také bych vás chtěl ještě informovat o tom, co se právě stalo k čemu došlo. E, právě nyní proběhla schůze se zavřenými dveřmi, která se týkala Evropské úmluvy o lidských právech. Chtěl bych vás informovat, že mm, Evropská unie tedy chce přistoupit a bude se o tom ještě jednat o další, na dalších schůzích, které se budou konat zřejmě v březnu. Také jsme se rozhodli ještě zřídit zvláštní těleso, kde budou jednak poslanci tohoto parlamentu a také členové Rady Evropy. Za tímto účelem jsme jmenovali pana Guerreira, který by měl být členem této skupiny a také tam budu, také tam budu já. Je to na jednotlivých politických skupinách, aby každá politická skupina jmenovala ještě jednoho člena, který bude zastoupený v tomto tělese. Možná bychom to mohli vyřešit teď okamžitě. Takže pan Guerreiro. Také jsem hovořila o tom, že bychom chtěli, aby tato skupina začala pracovat co nejdříve. Už jsem říkal, že v březnu a poté v květnu se tato skupina sejde a bylo by lepší, kdyby začali pracovat ještě předtím, než bude vlastně ta březnová schůzka. Takže to byla sdělení předsedy. Nyní bod 3, zvolení místo předsedy, čtvrtého místo předsedy. Pan Hanan eh, zastoupil pana Kanana a skupina ECR eh, informovala sekretariát, že by chtěla navrhnout pana Foxe, který je přítomen. Čili máme ještě nějakého dalšího kandidáta? Chtěla by další skupina ještě jmenovat dalšího kandidáta? Pane předsedo, s velkou chutí děkujeme za disponibilitu pana kolegu Foxe, který je vždycky přítomen na zasedání našeho výboru a jeho příspěvky jsou vždy nesmírně konstruktivní. Máme velikou radost, že, by, že kandiduje na místo předsedu tohoto výboru. Se non ci sono altri interventi, se non ci sono... No, děkuji. Takže pokud už někdo další se hlásí o slovo, tak máme zde tedy tohoto kandidáta. A můžeme tedy vlastně zároveň říci, že tedy pan Fox byl zvolen čtvrtým místopředsedou aklamačně. Gratulujeme, pane Foxy. A nyní už se dostáváme k nejdůležitějšímu bodu dnešního jednání a je to změna článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. Ecco, chiedo, do la parola al collega Verhofstadt che l'ha chiesta. Pan Verhofstadt se hlásí o slovo. Monsieur le Président, je m'excuse. Pane předsedo, omlouvám se, eh, že hned žádám o slovo, ale eh, před chvilkou se konala konference předsedu s panem Prišetem k téže otázce. Čili já bych se chtěl pokusit, jak si zorganizovat eh, agendu nejenom jako našeho výboru, ale i pro konferenci předsedů takovým způsobem, abychom se vlastně mohli eh, účastnit obou schůzí. Jednak tady máme tedy na téma změnu eh, schůze za dvě minuty. Eh, bude konference předsedů zase kvůli změně smlouvy. Poté je bilaterální setkání s pravodou a s panem Tršetem o změně smlouvy. To znamená, že budeme přítomni minimálně několikrát prostě na schůzi, která se bude, pojedna, která bude pojednávat stejné téma. Nevím, zda by tedy bylo možné, no řekl bych, že skoro nemožné opravdu se účastnit dobře všech schůzí k tomuto tématu, takže když mi dovolíte, abych si vzal slovo, abych vám dal naše stanovisko, protože komise, eh, vlastně diskuse už byla zahájena. na předchozí naší schůzi a jistě se ještě bude diskutovat příští týden. Už jsem měl možnost hovořit s panem Guatem a s panem Brokem, ale domnívám se, že je důležité, abychom pokračovali v této diskuzi i zde v našem výboru. Dovolíte-li, pane předsedo, rád bych začal s vyjádřením mého názoru. Eh, před dvěma hodiny jsme dostali spěšnou zprávu a sice bylo to od pana Webera. Pan Weber, jak víte, je člen Evropské centrální banky a říká se, že možná bude následovníkem pana Trišeta, i když jako může se stát samozřejmě všechno. Není to Eh, samozřejmě jste nominován až v tom okamžiku, když jste nominován, to všichni víme, máme tuto zkušenost, není-liž pravda. Zcela jistě v politickém světě je to tak, ale co on říká v této zprávě, která před eh, více než dvě hodinami, dvěma hodinami byla uveřejněna? Já to přečtu v angličtině, protože to uveřejnila agentura Reuters, takže je to prostě v angličtině. In union's budget rules Pravidla rozpočtov, rozpočtová pravidla Evropské unie nejsou dostatečně ambiciozní a jsou ještě příliš často ovlivňována jednotlivými vlády, vládami. Což tedy řekl zástupce Evropské, střední, eh, Evropské ústřední, eh, Evropské centrální banky a německo-francouzský dialog změkčuje veškeré změny a potom budou mít vlády větší přehled a toto by mohlo vést k tomu, že tento proces bude velice strnulý a potom se pokračuje dál říká, že bude třeba změnit balíček, který je na stole. A to není naše práce, to je práce ekonu. Ekon musí diskutovat nad těmito šesti návrhy. Ale proč to souvisí s námi? Protože pan Weber, no a není sám v tomhle, chief economist Evropské centrální banky, pan Stark řekl stejnou věc, pan Triše říká stejnou věc. Všichni ti, kteří nesou odpovědnost za řízení eura, říkají, že balíček, eh, který předložila komise eh, na stůl pro jednání s Evropskou radou s Evropským parlamentem, není dostačující. A víme, že šéfové státu a vlád před několika dny začali pracovat nad následováním, to zač- nad pokračováním a začali pracovat nad druhým balíčkem ekonomického řízení a říkají, že teď je třeba vytvořit vedle měnové unie také hospodářskou unii, protože není možné pokračovat jenom takto. Ale my, jak jako parlament, tak jako rada, formálně zatím máme na stole pouze balíček s těmi šesti návrhy ve spolurozhodování. Dvě vyžadují prostě aktivitu Evropského parlamentu a my máme k tomu dát eh, naše stanovisko. A to se má potom sladit s radou. Ale co říká pan Weber? Stejně tak jako pan Starks a pan Trishe říkají, že problém s tím balíčkem je, že rada, to znamená členské státy, musí teprve dát své ano proto, aby procedura přehnaného rozpočtu eh, mohla být napadena komisí, včetně sankcí a tak dále. Říkají, že to je ještě slabá stránka balíčku. Proč? Protože rada eh, eh, se odvolává na článek 121 a 126 smlouvy a říká, že rada rozhoduje například o deficit procedures dříve, než by komise mohla zahájit sankce a dříve, než eventuálně by kvalifikovaná většina mohla zablokovat tyto sankce, eh, které by iniciovala komise. Čili celý svět se domnívá, že toto je slabina tohoto systému balíčku, který je na stole. Protože už v minulosti, já vlastně to sleduji zhruba devět let, takže jsem viděl, že jednou či dvakrát jsem měl skutečně možnost se tím, pros, eh, se tím prokousat, studovat to a viděli jsme, že se tady nerespektoval pakt stability, ale vůbec nedošlo k zahájení žádné procedury. Proč? Protože rada nedospěla k žádnému rozhodnutí, aby se mohla iniciovat tato procedura eh, zvýše, pro zvýše, eh, kvůli zvýšenému deficitu. Čili tak to, to vypadalo. A teď, co to znamená? Znamená to tedy, že parlament a ekon prostě o tom musí přemýšlet. E, nemá smysl tady zavést jenom nějaký automatismus, protože to neexistuje automatismus sankcí, abychom jaksi buď tak trochu automatismu, ne, jako troška automatismu neexistuje, buď to bude úplné nebo ne, ale tak trochu automatismu neexistuje. Prostě jen tak něco trošku neexistuje. Člověk nemůže být těhotný a zároveň netěhotný, prostě nemůže být tak trochu těhotný, takzvaně. Tohle není možné a tudíž tato změna nebo myšlenka je, že je třeba posílit ten balíček a to je vlastně to, čím by se teď komise měla zabývat. A teď máme dvě možnosti. Buď to bude možné v rámci stávající smlouvy. Já se domnívám, že tam je dostatečná báze. To je článek 133 smlouvy. Článek 133 smlouvy, který naprosto jasně praví, že v podstatě parlament a rada společně aniž by se narušovala kompetence Evropské centrální banky, mohou v rámci řádného procesu učinit všechno nezbytné pro posílení eura. Čili je možné použít toto říci ano, odvolat se na článek 133 a s odvoláním na článek 133 by mohlo dojít k automatickému vyvolání eh, toho, co je v současné době na stole k jednání. Eh, v případě, že by došlo k tomuto rozhodnutí, to nejsme my, kdo to nakonec rozhodně, ale mohli bychom rozhodně k tomu dát tedy náš názor našim kolegům. A druhá možnost, a to je vlastně důvod, proč tady hovořím, Někteří říkají, no, ale článek 133 je nedostačující, eh, eh, protože článek 133 spíš se zaobírá technickými záležitostmi a jednali se skutečně o zavádění automatických sankcí, pak je třeba udělat něco jiného, co je jiné než ve článcích 121 a 126, ale jaký článek? No, náhodou článek 136 protože článek 136 hovoří o eurozóně, čili tady to souvisí s otázkou a to je to, co se chci zeptat pana Guateriho a pana Broka. Chci, aby to dali do, smlou, do, do návrhu. A sice, pakliže parlament, Evropský parlament v příslušným výborem ekonem se bude domnívat, že bude dobré komunitarizovat sankce eh, ekonomického balíčku, anebo jak bych to řekl, udělá se jakási buď se udělá širší výklad článku 133, anebo se odvoláme na článek 136, který v současné době je v diskusi na našem výboru, protože je třeba, abychom dali jasný názor na tuto záležitost. Myslím si, že je nutné to tady jasně sformulovat v té době, kdy vlastně naše zpravodové eh, sepisují zprávu. Čili já se odvolávám na to, co říkal pan Priše, co říkal pan Stark, co říkal pan Weber. Všichni ti, kteří řídí vlastně euro a kteří říkají, že je třeba to udělat. A druhá záležitost, to je to, co se týká mechanismu stability jako takového, stálého mechanismu, eh, s tou změnou článku 136. Eh, já bych požádal o to, aby ve zprávě pana Broka a pana Guateo se nalezla nějaká formulace, která by umožnila aplikovat jaksi mezivládně tento mechanismus v rámci jaksi komunitární aplikace. To znamená, aby se našla správná slova pro to, aby vyjádřila tuto otázku. Protože napíše-li se to tak, jak chce rada, budeme uvězněni v určitém popisu mezivládního užívání tohoto mechanismu. A já se domnívám, že alespoň my jako členové eh, ústavního výboru bychom mohli navrhnout ve zprávě takové znění, takové formulace, které by umožnily, jak bych to nazval, umožnili mezivládní výklad, ale také komunitární výklad této formulace. Protože se domnívám, že dospějeme k momentu, kdy budeme muc, muset uznat, že komunitární metoda je skutečně nejlepší metodou, jak řídit obdobné mechanismy. Čili odžádám je, abychom navrhli radě takové použití slov, které by zahrnovalo i možnost použití komunitární metody pro spuštění tohoto stálého mechanismu stability. A má třetí, poslední poznámka, pane předsedo. Víte, že pan Guater a pan Brok ve zprávě se také zmiňují o našem problému, který ještě není upraven v současné době. A tento problém, který ještě není upraven, je, po té bitvě, kterou jsme tedy nevyhráli, co se týče rozpočtu na rok 2011, je třeba znovu hovořit o roli, kterou může Evropský parlament sehrát eh, eh, v rámci víceletého finančního rámce 2015 až 2020. Proč bychom tedy neměli zmínit ve zprávě eh, tuto myšlenku? To je ta idea pana Lamazura, Eh, eh, aby se prostě v druhé polovině roce nebo v průběhu roku 2012 volala konference mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí, Evropskou radou a však také národním parlamenty o budoucím financování Evropské unie. Já si myslím, že by to bylo možné a to by bylo jistě dobré, kdyby tato zpráva to vyjádřila jsou zároveň s tou možností změny smlouvy. A já se moc omlouvám, že budu muset prostě opustit zasedání našeho výboru, budu tady velice nezdvořil, ale jenom z toho důvodu, že se koná konference předsedu k tomu samému tématu právě s předsedou Evropské centrální banky. Děkuji vám, pane Verhofstadte, za tento podrobný popis. Chci říci, že spolu zpravodajové tady bohužel nejsou, ještě pracují v jiném výboru. Oni nás ujistili o tom, že tady v 16 hodin budou, ale bohužel tomu tak není. My si také uvědomujeme, že nemůžete ani vy, ani oni být současně na dvou výborech. Toto platí i pro budoucnost. Jedná se také o to, že nemůžeme vždy všechno správně časově rozdělit. Takže kdo, pan minister Devík? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že tato diskuse je nesmírně důležitá protože navrhovatelé eh, tohoto výboru pro ústavní záležitosti jsou navrhovatelé eh, sami o sobě musí reflektovat, jaký je většinový názor našeho výboru v této zprávě. Zdá se mi tedy důležité, aby v momentě, kdy budeme řešit tuto zprávu, se skutečně odrazily eh, názory jednotlivých politických skupin. Eh, navrhovatele požádali všechny koordinátory politických skupin, abychom jim poslali nějaký eh, dokument, v němž bychom vyjádřili eh, ve jméno našich politických skupin, co si myslíme, že by mělo být obsahem této zprávy. Co já vím, tak to udělala socialistická skupina, lidová skupina a liberálové a domnívám se, že kromě toho to bylo poměrně jaksi zhodné v tom ohledu, jako tom hovořil pan Ferhoštat, Myslím si, že bychom v tomto okamžiku prokázali velkou službu. V tomto okamžiku poměrného zmatení, které existuje v Evropské unii, takové zmatení, které znamená, že události se vyvíjejí tak rychle a vyžadují vlastně návrhy, ale jsou tady návrhy komise ze září. A, a zdá se, že tyto návrhy ze září, když se jimi zaobíráme v únoru, tak už to není aktuální, protože události předběhly daleko dopředu. A zdá se, že tyto návrhy ze září byly prostě překonány. To znamená, že musíme jít dále, než jsou tyto návrhy. To je tedy ten smysl, který jsem také vycínil, vycítil z příspěvku eh, pana eh, řečníka, který hovořil před mnou i z toho, co říká pan Trš. A když se podíváme na poslední summit, který se konal minulý týden, a když se podíváme eh, na obsah toho paktu konkurenceschopnosti, na kterém se dohodla paní Merkelová, Merkelová s panem Sarkozem, tak to obsahuje celou řadu aspektů, které jsou součástí ekonomického řízení a které prostě nejsou v těch šesti návrzích Evropské komise ze září. E, v té zprávě, kterou máme na stole a které zpracovají Brok Valtieri, myslím si, že tady musíme učinit dvě věci. První věc je zareagovat na to, oč jsme žádáni. To znamená odhadnout, zda souhlasíme či nikoli se změnou článku 136 smlouvy a se změnou, která vlastně už je formulována také jsme viděli, že existují jiné návrhy ubírající se tímto směrem, například návrhy hospodářského měnového výboru, kteří se tím také zaobírají. A to budeme muset také všechno prostudovat. Ale zároveň ve stejné době se domnívám, musíme použít tuto smlouvu, abychom rozhodli, jaký má být rámec toho finančního řízení, který si přejeme. Já se domnívám, pane předsedo, že se musíme my přizpůsobovat událostem a Jestliže tyto události prostě předčily návrhy komise, domnívám se, že my musíme samozřejmě se přizpůsobit těmto událostem. A dám vám příklad, abych ozřejmil to, co chci říci. Návrh evropského semestru s vyhodnocením evropských institucích, těch předběžných eh, finančních návrhů s velkými orientacemi hospodářského rozvoje a domnívám se, že také sociálního rozvoje, to tak, jak je to v současné době předloženo, nese sebou určité riziko a sice, že se to změní ve španělštině, řekneme pěkný keci, bla, bla, bla. A my nechceme, aby k tomu došlo. My rozhodně nemáme zájem, aby se z toho stal jenom jako takové blábolení. Čili my chceme, aby v této zprávě se řeklo, podívejte se, tady je doporučení ze strany komise o předběžném návrhu rozpočtu jakéhokoliv členského státu, který se ubírá nesprávným směrem, čili doporučení by nemělo být usnesení nějaké je třeba, aby došlo prostě k následným krokům. A stát, který prostě se nepodrobí, se bude muset podrobit důsledkům. To znamená, když se bude zkoumat eh, ten semestr a po šesti měsících, abychom pak řekli, o, tento stát se nepodřídil našim doporučením, no to nemůže být. Čili to je to, eh, co jsem chtěl vyjádřit tím, že události prostě jsou rychlejší. Vždyť vidíme ty diskuze ve všech, no, ve všech novinách o eurobondech. Musíme o tom hovořit a musíme na to pohlížet v evropském rámci, abychom viděli, jaké typy eurobondů budou existovat jak můžeme eh, tyto eurobondy prostě použít pro podporenci růstu, pro podporu růstu a konkurenceschopnosti. Nejenom proto, abychom kupovali státní dluhy, je třeba, abychom to používali na investice nebo na, na transnárodní projekty. Všechny tyto balíčky, což se týká eurobondů, evropské semestry, čili 6 měsíce, eh, těch šest návrhů, které předložila komise v září, dle mého soudu je třeba více rozvinout, abychom skutečně více stanovili e, směr, kterým se máme ubírat. A to by měli pánové navrhovatele prostě zavnout ve své zprávě. A myslím si, že to, co řekl pan Dafa, pan Gerl, se obírá přesně tímto směrem. A proto se vracím vlastně k tomu, co jsem řekl na počátku. Zdá se mi, že by bylo dobré, kdyby pánové jasně v tom korpusu své zprávy se tím zaobírali, abychom mohli dospět skutečně v dohledné době k rozumné dohodě. Bohužel tady nejsou navrhovatele, ale já to říkám proto, aby se to odrazilo také v zápisu. Ale chtěl bych, aby to bylo skutečně intelektuálním příspěvkem který se hraje velkou roli. V době, kdy to hraje velkou roli, vlastně hrálo to s velkou roli na samitu teď v pátek a bude to hrát velkou roli na samitu v květnu. Mm, a v tomto rámci je třeba rozhodovat. To je tedy můj konkrétní návrh, pane předsedo. Chtěl bych si a zároveň prohlašuji, že má skupina si přeje, aby ve zprávě Gualtíry byly aby se odražily pouze, odrazily pouze nejenom ty otázky, souhlasíte se změnou článku 136 a s touto konkrétní navrhovanou změnou, ale aby se zde také odrazily ty velké hlavní směry ekonomického evropského řízení. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, pane Devíko. Jeden ze zpravodajů je mezi námi, pan Galtieri. Pan Brok je zajisté v závěsu a proto chci pana kolegu Galtieriho uklidnit. My jsme si zatím vyslechli velice dobré příspěvky pana Frhovšata a pana De Viga a také sekretariát vede zápis a předloží vám tyto již eh, uběhlé příspěvky v písemné podobě. Bylo by možná také dobré, kdybyste si vydechl nejdříve pan Guerreiro, potom vy. Můžeme pořadí přehodit a nejdříve pan Guerreiro. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Práva, pravda je, že příspěvek pana Ferostata byla nesmírně důležitá, ale pan Ferostat řekl, že už byl v kontaktu s panem Gualtierim a s panem Brokem a že kromě toho v kontextu těchto schůzek, které se teď konají také s předsedy, s panem Trišetem a následně s navrhovateli, že budou tedy navrhovatele mít lepší znalosti o tom, co si myslí pan Ferholstadt. Já bych chtěl spíše zdůraznit to, na co upozornil pan Mendes de Vigo. Tři politické skupiny, já, pan Mendes Vigo a pan Dav, jsme eh, skutečně napsali eh, navrhovatelům panu Galtiermu a panu Brokovi takové obecné úvahy týkající se ekonomického evropského řízení eh, v tom rámci, jak to načetl pan Menendez de Vico. A bylo by dobré, kdyby se to stalo vlastně součástí zprávy a samozřejmě, aby E, se dosáhlo také dohody s komisí e, v, této zpráv, teda v našem výboru, promiňte. A abychom se, aby se tato zpráva neomezila pouze na to, abychom řekli, zda souhlasíme či nesouhlasíme s tímto návrhem na změnu smlouvy ze strany Evropské rady. Ale rád bych tady eh, upozornil na to, že se vystavujeme určitému nebezpečí. A sice nebezpečí, že představit si, že všechny reformy, které jsou tak nezbytné pro ekonomické řízení, musí mít ústavní překlad takzvaně. Abych to řekl jiným, eh, jinými slovy. Tak, jak již na to bylo poukázáno v dřívějších diskuzích, Není to pouze dobrý soubor návrhů o ekonomické evropské zprávě, o evropském hospodářském řízení, ale zároveň tady máme skutečně nesmírnou aktuálnost. nových návrhů, tak, jak jsme to viděli na nedávném summitu evropském. To znamená, že ekonomické řízení je něco, eh, co se permanentně vyvíjí a roste. Rostou tady návrhy a opatření, protože se dospívá k závěru, že eh, rozhodnutí, která jsou v běhu, nejsou dostatečná pro to, aby se zaručilo hospodářské řízení, aby se zaručila stabilita eura ale musíme být skutečně dostatečně přesní na to, abychom rozlišovali mezi úpravou regulování hospodářského řízení a jeho překladem do ústavního obsahu. Proč to říkám? Říkám to proto, že může být větší politický konsensus o ekonomickém řízení než o reformách smlouvy a může být velmi nebezpečné vstupovat do mechanismu širokých, velikých reform, které by nás nevedly k pozitivnímu výsledku a zároveň by zablokovaly možnost ekonomických reform, ke kterým by mohlo dojít mimo smlouvy. Já si myslím, že to je také vlastně pozice navrhovatelů. Měli bychom náš postoj, stanovisko našeho výboru soustředit s ohledem na tu reformu, která byla předložena v rámci obecných úvah o hospodářském řízení, včetně dopadu, který to může mít eventuálně na reformu smlouvy. Ale mám pocit, že pozice pana Verhostata byla pozice, která by mohla dojít prostě k širok velkým reformám a smluv a to by jistě eh, dospěl, nedosáhlo rychlého politického koncenzu, pak by to ohrozilo jednání. Velice děkuji, říká předseda. A nyní bych eh, si rád vyslechl názory všech kolegů a také pak si ještě jednou poslechneme zpravodaje. Chtěl bych to učinit tímto způsobem. Také se ještě ptám, zda by vůbec, zda tedy má někdo, mm, zda se někdo hlásí o slovo, kromě zpravodajů. Já jsem vědomě čekal, protože jsem považoval za smysluplné, poté co vlastně zatím nemáme žádný písemný návrh na stole, eh, domníval se, že zpravodajové nám představí, u kterého bodu teď jsou, protože minulý týden už nám něco řekli, ale tady jsem zhledal určité rozdíly eh, mezi představením obou zpravodajů. A než bychom tedy opakovali to, co jsme vlastně diskutovali už minulý týden, chtěl jsem si nejprve vyslechnout zpravodaje a teprve potom se přihlásit o slovo a zareagovat dělat. Ano, děkuji. Bohužel zpravodajové museli být eh, přítomni na zasedání jiné schůzce, schůzky. Pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já jsem na tom stejně. Já se domnívám, že dosavadní diskuse ukazuje, že to, co jsme diskutovali minule, vypadá dnes ještě rozporuplnější. Takže bude velice zajímavé to, co nám zpravodajové nyní řeknou. Já jsem to v současné době také sledoval, také jsem si vzal na vědomí dopis pana Vonga z Evropského odborového svazu a tak se domnívám, že tady stojíme před problémem, jakým způsobem povedeme co nejsirší debatu o tomto problému, o změně smlouvy a proto si také myslím, že naše stanovisko, které už jsme prezentovali minule, by mohlo být krokem správným směrem. Děkuji. Děkuji. Ano, velice děkuji. Nyní tedy bychom mohli dát slovo našim zpravodajům, který chcete, před, eh, chcete nejprve vystoupit, eh, pane Broku nebo pane Goltieri, takže pan Goltieri jako první. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se nejprve eh, omluvit jak za sebe, tak za pana Broka, za naše spoždění, protože jsme byli přizváni na rozpravu, která se týkala stejného tématu ve výboru pro rozpočet. Mm, víme tedy, že ten program byl eh, připraven tímto způsobem, ale bohužel tam došlo k určitému spoždění. A předseda na výboru pro rozpočtu chtěl ještě všechno eh, ukončit a ještě, měli, ještě tam padaly různé dotazy, takže nebylo možné, abychom odešli předčasně. Vyslechl jsem si tedy nyní některé názory kolegů a Bohužel tedy ne, ne všechny jsme slyšeli, protože jsme přišli později, ale dovolte mi nejprve říci, že to, k čemu došlo minulý týden, ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme vůbec tuto debatu zahájili. A když jsme zdůrazňovali to, že technické aspekty změny smlouvy musí být v souladu s tou praxí, která už zde existuje a hovořili jsme také o tom, že vlastně nedošlo k pokrytí celého toho, eh, celého toho tématu, protože došlo k velice výrazným, eh, k výraznému vývoji v různých věcech v Evropské unii a velice často dochází k tomu, že Eh, ta, ty pozitivní i negativní prvky jsou propojené a někdy je těžké rozlišit, co je vlastně pozitivní a co je negativní. Je důležité najít rovnováhu a samozřejmě tu rovnováhu můžeme hledat různým způsobem. Myslím si, že je třeba pozitivní to, že nyní existuje tlak, abychom eh, harmonizovali ekonomické řízení, ekonomickou zprávu. Zároveň si však činím určité obavy, když si prohlížím dokumenty, nebo dokument, který vlastně nebyl ani oficiálně stažen, ani oficiálně představen. A když si tedy přečtu tento dokument a přečtu si o, nebo čtu si <clears throat> o této, eh, o těchto nových eh, úpravách, které mají vlastně z komise učinit takový nový Eurostat, a když se zde jedná o jednotlivých evropských zemích, také jde o to, že Evropský parlament by byl dost ignorován. Takže myslím si, že zde dochází k okamžiku, kdy různé strany tlačí, různé strany obhajují své zájmy a je důležité, abychom na to všechno reagovali. Nechci zopakovat to, co už jsem říkal minule, protože kolegové asi vědí, jaké věci, o kterých věcech jsem hovořil, z jakých věcí mám obavy. Dovolte mi tedy pouze reagovat na některé námitky, které byly vzneseny. Je zde nová věta ve smlouvě, má být v bodu 1 a v bodu 3 kdy se tedy zvyšují pravomoci Evropské unie. Já jsem stále více přesvědčen, že to není dobrý výklad a že tento výklad by vlastně, nebo že, že by nedošlo ke zvýšení pravomocí Evropské unie. Souhlasím s tím, co říkal pan Guerreiro, že tedy ta hlavní koncepce, abyste proběhla revize Lisabonské smlouvy, není příliš realistická, protože je důležité, abychom rozhodnutí učinili okamžitě. Nicméně někteří se domnívají, že ta rozhodnutí by neměla být činěna na úrovni Evropské unie, já si myslím, že musíme všem říci, aby si přečetli článek 136 Lisabonské smlouvy, protože ten článek nám dává takové pravomoci. Máme zde určité garance, které už existují v té stávající institucionální eh, struktuře EU a nepotřebujeme žádné další struktury. Jsou zde však ještě některé další možnosti, které se týkají toho článku 136. A ty možnosti jsou stále ještě otevřené. Doufám, že díky našemu přispění můžeme vzít v úvahu veškeré tyto tlaky, veškeré tyto zájmy a přetavit to v podstatě v zájem Evropské unie. Je důležité, aby to vlastně proběhlo na úrovni Evropské unie. Chci být zároveň ambiciozní, ale i realistický. A myslím si, že e, budeme jednat odpovědně a zároveň si musíme uvědomovat to, že je to velice citlivá otázka. Budeme se snažit ze všech sil e, zabránit určitému odlivu, který e, by, osn, vlastně, který by oslabil tuto strukturu Evropské unie. Děkuji nyní pan Brok. Několik připomínek o konce minulého týdne máme před sebou tři oblasti. Doposud jsme se zabývali legislativou a také paktem stability. A nyní také máme tady závazek rády, rady zpátku a to je pakt konkurenceschopnosti. Tyto tři akty spolu určitým způsobem souvisí. To, co je pro nás nejméně problematické, je otázka paktu růstu a stabilitu, protože smlouva tady jasně upravuje podíl a účast komunitárních eh, institucí, evropských institucí. Takže to by nás nemělo nějak rušit a měli bychom to politicky upravit. A potom tady máme ještě dvě věci, to je změna smlouvy a pakt konkurenceschopnosti a my zde nevíme, jak to má být eh, institucionálně zakotveno, protože zatím se to odehrávalo na mezivládní úrovni. Minule jsme o tom již diskutovali. Jde o to, aby jsme se nedostali do potíží, jestliže Rada 27. března nebude vědět, co má dělat? takže musíme být také ochotní ke kompromisům. Já si nyní nejsem zcela jist, jak to vypadá s paktem pro konkurenceschopnost. Jeden dokument z Německa a to je dokument, který vlastně neexistuje, ze kterou však chci citovat. Tady je věta, my pozveme zástupce evropských parlamentů, aby se setkávali a aby se také podíleli na tvorbě evropské legislativy pro oblast konkurenceschopnosti. A o Evropském parlamentu tady není ani tečka, ani čárka. A já musím říci, že to ve mně vzbudilo jisté podezření. Chci ještě jednou zopakovat že změna smlouvy je nutná, protože jestliže právě tato členská země, tedy Německo, eh, ta, změnu smlouvy pořaduje za nutnou, protože jinak se můžeme dostat do potíží. A potom tady máme také harmonogram, který je však jenom omezeně využitelný, protože pak se může stát 27. březen katastrofou. To znamená, manevrovací prostor není velký, ale na druhé straně tady máme zodpovědnost jak komunitárních institucí, tak i státních vlád. A já si bych byl velice rád, kdybychom mohli určité věci vyjasnit. A to by bylo to, co přináší nebo s čím jde ruku v ruce změna smlouvy a potom také, co to vlastně znamená ten pak pro konkurenceschopnost. Já si myslím, že v, v článku 136 odstavec 1 je zapsáno všechno, co můžeme udělat pro konkurenceschopnost. To dělají členské státy v rámci smlouvy, takže tam by se dalo postupovat podle tohoto článku. Já vím, že někteří lidé v Německu jsou také stejného názoru jako já, ale ne možná v centrálních orgánech. A proto si dovedu představit, že zpracujeme zprávu, kde bude napsáno ano a víc ne. A za druhé také usnesení, kde prezentujeme celkový balíček, ale v návrhu v prvních dvou bodech nazna- číme, že chceme vyjasnit první dvě otázky, než se to dostane na plénum. Musí to rada vyjasnit, než se to dostane na plénum a když to je rada nevyjasní, tak nevím, co se stane. Protože všichni máme strach před je 27. březnem, tak možná, že se to všechno vyjasní. Tady nezáleží tolik na formulaci, jak to bude vypadat ale tak asi by měla zpráva vypadat. Já jsem také s kolegou Galtierem hovořil a také s Triši. Minulý týden jsme hovořili s Barosem a s Van Rompojem. Van Rompoj eh, řekl, že chce na dále s námi zůstat v kontaktu. To znamená, že také eh, ví, o co tady jde, ale má samozřejmě také omezené možnosti, nejde všechno podle eh, článku 336, protože v té zemi, kterou rozumím čím dál tím méně, tedy Německu, tam se říká, že bychom potřebovali na změnu článku 336 referendum ale já si myslím, že bychom se měli vyhnout referendum, chceme e, zjednodušené řízení a všechno se musí stihnout do 27. března. A proto bychom se měli snažit o pokračování jednání a jestliže jsem správně pochopil pana předsedu EU Baroza minulý týden, tak on má také najednou obavy, že by se to mohlo obrátit proti komunitárním institucím. A tady se jedná méně o parlament, tady jde o to, aby také komise byla zapojena do veškerých jednání. Já mm, má, jsem zatím neměl čas hovořit s panem Galtierem, společně chceme hovořit také dnes s panem Trišem a zítra chceme začít pracovat na návrhu, ale moje představa je, taková, že bychom to mohli eh, udělat tak, jak jsem to právě popsal. Eh, vedo che non ci sono mani alzate per chiedere ulteriormente la parola. parola. Velice děkuji a myslím, že už nikdo se další nehlásí o slovo, nebo přece pan Hefner. Děkuji mnohokrát oběma zpravodajům za stav vlastně, ve kterém se nacházíme. Ehm, ještě přesně nevím, ale k jakému cíli nás to povede, proto bych ještě chvilinku rád se trval v diskusi. Sleduji tedy s velkými obavami z hlediska problematiky, před kterou stojíme, určitý krok zpět v evropském vývoji. A když říkám evropský vývoj, mám tím na mysli určitou recidivu, eh, krok zpět v demokratickém vývoji Evropy. Domnívám se, že právě z hlediska problematického rozvoje v oblasti eura je nezbytné posílit komunitární metodu a nikoliv z ní couvat. A domnívám se, že to by mělo být naší společnou snahou. A ve vztahu k radě se domnívám, že je úlohou naší zprávy, úlohou parlamentu a především úlohou tohoto výboru ze stanoviska parlamentu udělat skutečně místo, které zastává vůli občanů posílit tedy komunitární metodu a samozřejmě zabezpečit velký podíl Evropského parlamentu. Tady bych chtěl podpořit návrh pana kolega Goltiereho týkající se odstavce 3 v navrženém textu kde se, a jeho zaintegrování do odstavce 1, protože tady by to bylo vlastně silně ji a významněji zakotveno eh, tento integrační aspekt. Já nechci tedy pokračovat, protože nemáme vlastně žádný přesný návrh, ale jenom bych doufejme, že ve jménu celého výboru rád vyzval o vás pravodaje, aby tady prostě neustupovali v tomto aspektu, protože tady se jedná o kladení výhybek pro Evropu. A sice v jakých postupech budeme tyto otázky do budoucna politicky diskutovat a jak se budou rozhodovat. Děkuji vám. Děkuji, takže myslím, že tento bod už můžeme zakončit. Vážené kolegyně, vážení kolegové, čas pokročil a dnes máme ještě další velice důležitý bod na programu. Máme zde pana zpravodaje a díky zpravodaji se nám také daří již pomalu dosáhnout konsensu v tomto bodu. Budeme o tom hovořit, budeme to o tom ještě diskutovat 17. kdy se koná další mimořádné zasedání. A doufám, že toto téma, které je velice obtížné, protože se týká i matematiky, se nakonec vyřeší. Omlouvám se, říká pan předseda, nikoli 17., ale 14. Takže mimořádná schůzka se bude konat 14. a bude se tam také jednat i o tomto bodu a o tom bodu se bude hovořit i ve Štrasburku. Chci vás tedy požádat, abyste si zapsali do diářů 14. února, abychom mohli dál hovořit o této věci. Nyní se podíváme na bod 5, návrh na změnu aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách eh, Cambridge se konal zvláštní seminář, kde profesor Grimet, odborník, matematik, zkoumal různé způsoby, jak vypočítat přerozdělení nebo rozdělení křesel. Profesor Grimit nás také dnes navštívil, velice vám děkujeme, pane profesore. Chtěl bych vám poděkovat jménem celého výboru, který je přítomen. A jsou zde tedy mm, něk- někteří kolegové se zúčastnili i toho semináře. Nevím, zda mám dát slovo ještě zpravodaji nebo rovnou panu profesorovi, pane Dafe. E, děkuji. Já si myslím, že by nejprve měl vystoupit profesor Grimet a poté se k tomu vyjádřím já. Děkuji. Grimet, a lei la parola. Výborně, čili pane profesore, máte slovo. Velice děkuji, velice děkuji za to, že jste mě přizvali na dnešní zasedání a jsem rád, že zde mohu vystoupit co by matematik. Chtěl bych ještě říci, že spíše eh, jsem zvyklý hovořit ke studentům než k poslancům Evropského parlamentu a myslím si, že pokud se třeba trošku odchylím od tématu, takže mě určitě pomůžete vrátit se zpátky k tématu. Minulý týden se jedna skupina matematiků setkala v Cambridge a dva týdny rokovala nebo hovořila o tom, jak je to tedy s tím rozdělením křesel Evropského parlamentu mezi jednotlivé členské státy. Naše eh, naše zjištění jsme vám rozeslali, doufám, že je máte všichni k dispozici. A možná si můžete najít přímo stránky, o kterých budu hovořit a které se zobrazí i na snímcích. Takže pokud neuvidíte či, při, přesně ty snímky, tak to máte ještě před sebou. Já tedy se jmenuji Grimit, působím jako profesor matematiky v Cambridge. V Cambridge. My matematikové máme rádi logiku, někdy rádi eh, máme rádi určité zásady, určité principy a i, v rám, I tedy eh, z tohoto pohledu jsme představili určitá doporučení. Chci ještě říci, že ta, doho, že ta naše zpráva ještě nebyla dokončená. Jedná se o pouze o, určitá, o určité předběžné závěry a předběžná doporučení. V naší skupině byli zastoupeni matematici, kteří byli vybráni z toho důvodu, že jsou odborníci na tuto oblast, pochází z různých zemí, z různých univerzit a celkově tedy eh, také se zúčastnili Ehm, zástupci univerzity v Aberdeenu, kteří nám radili, kteří se, co se týče otázek veřejné zprávy. A také jsme spolupracovali i se zástupci tohoto výboru. Jsme velice rádi za veškeré podněty a také jsme rádi za veškeré rady v oblastech, kde jsme potřebovali určitou asistenci. Čili my jsme se snažili vyřešit problém, který jste nám zadali a naše doporučení eh, se tedy týkají této otázky. Zpráva, o které hovořím, doufám, tedy odpovídá zadání, které jsme obdrželi prostřednictvím zpravodaje tohoto výboru. Chci vám ještě připomenout poznámku, kterou zpravodaj rozeslal před několika týdny této poznámce hovořil o tom, že účelem zasedání je jednat, je projednat a možná i navrhnout novou matematickou formuli, nový matematický vzorec. Nový matematický vzorec pro přerozdělení křesel v Evropském parlamentu. Budu uh, hovořili o tom, že ten matematický vzorec musí být transparentní. Možná ne pouze pro Eh, politiky a pro matematiky, ale měl by to být určitý systém, který bude lehce, eh, lehce eh, pochopitelný i pro veřejnost. Musí to být matematický vzorec, který bude udržitelný, musí odolávat různým změnám v architektuře Evropské unie, které mohou nastat v blízkých letech. A také se zde týká, také jsme hovořili o účelu, je důležité, aby se zabránilo různým politickým potičkám nebo konfliktům. Také je důležité, aby ten matematický vzorec odpovídal různým budoucím trendům, jako je demografická změna, rozšiřování, migrace a tak dále. Jsou zde tedy určité překážky, které jsme museli vyřešit, a to zejména následující. Za prvé, maximální počet, eh, maximální počet poslanců je 751. Eh, hovořili jsme tedy mm, o různých počtech, nicméně tedy to číslo tedy je 751. Dále je zde minimální práh šesti, členských, eh, šesti poslanců pro každý členský stát. To znamená, že každý členský stát musí mít minimálně šest eh, poslanců. Další podmínkou je, že každý členský stát může být maximálně 96 poslanců a pak jsou zde ještě určité další principy, například, že tedy malé země nemohou mít více členů než velké země, což je celkem logické. A poté zde také hovoříme o principu sestupné poměrnosti, který musíme dodržovat. Čili to jsou takové hlavní zásady. A nyní jsme, eh, pak jsme tedy hovořili o tom, jak tedy vypočítat tuto sestupnou poměrnost. Vycházel jsem také ze zprávy pana Lamasura a pana Severina, kteří hovořili o uspořádání Evropské unii, kteří stanovili určité principy a dále hovořili o tom, jak postupovat. Ideální alternativou by bylo eh, dohodnout se na matematickém vzorci pro výpočet sestupné poměrnosti, který by nikdo nespochybňoval, a to, nikol, a to ani nyní, ani v budoucnu, a který by odolal i různým demografickým změnám v budoucnu. Je tedy důležité, aby zde byl matematický vzorec, matematický a zároveň nespochybnitelný, což je dost obtížné zadání. V té zprávě byl návrh, aby každý člen, každý poslanec e, vlastně ze země, která je nebo tedy, že, by, že bychom tedy vycházeli z toho, kolik má každá země obyvatel. To znamená, že čím větší je ta členská země, tím více poslanců bude mít. To je tedy taková jedna zásada. Nicméně tato zásada má určité úskalí, které vám chci ještě vysvětlit, ještě než vám eh, vysvětlím doporučení naší skupiny. Když jsme hovořili o tom, jak tedy ten matematický vzorec stanovit, tak eh, musím tak vlastně jsme mm, hovořili, nebo byly jste dvě určité fáze. Za prvé je důležité identifikovat zásady, dále je zde důležité tedy stanovit si čísla a získáme určitý poměrný, určitý poměr. Nicméně většinou to číslo, které nám vyjde, je zlomek, to znamená, je to dost obtížné v praxi, nemůžeme mít třeba 2,5 poslance na jednu zemi. To znamená, že to číslo 69,3 je důležité třeba eh, je tedy zaokrouhlit, takže všechny ty zlomky je třeba zaokrouhlit na celá čísla. Jak víte, tak zaokrouhlování se může odehrávat různým způsobem. To znamená, že třeba v USA se hovořilo o podobném problému, o rozdělení křesel v Senátu ve sněmovně reprezentantů a i tam se hovořilo o tom, jak vlastně zaokrouhlovat ty zlomky. Takže s tím také souvisí další problém, o těch budu hovořit později. D- následek nebo důsledek eh, těch definic, které jsou ve zprávě Lamasura a Sever- eh, Severina, hovoří o tom, že pokud si stanovíme matematický vzorec a poté zaokrouhlíme výsledky, tak ty hlavní zásady v podstatě trošku porušíme nebo trošku je upravíme a může to mít eh, tedy potom nakonec dopad. Eh, později vám ještě ukážu některé příklady. Z pohledu matematika můžeme říci, že tady se snažíme dodržovat všechny tyto zásady a bylo nám řečeno, že máme zamezit situaci, která by vedla k různým politickým půdkám a šarvátkám. Nicméně máme zde takový hlavní problém – Jde o to, že zde máme různé teoretické veličiny, teoretické, um, teoretické evropské hodnoty nebo teoretické evropské faktory. To znamená, že je dost obtížné hledat matematický vzorec, který bude odpovídat jak stávající Evropě, tak budoucí Evropě. Takže doufám, že nakonec eh, s tím naším eh, řešením budete souhlasit. My jsme se tro, trošku odchýlili od toho výkladu. Ten poměr, hovořil jsem tedy, že to je počet obyvatel děleno počtem křesel. My jsme se rozhodli, že vlastně budeme zde mít určitý teoretický poměr ještě předtím, než dojde k tomu zaokrouhlení. Takže navrhli jsme ten návrh Lamasura a Severina trošku upravit, že tedy to, ten poměr ještě předtím, než ho zaokrouhlíme, by měl odpovídat tomu postupu sestupné poměrnosti. My si tedy domníváme, že tím pádem vlastně dodržíme veškeré, veškeré zákony, protože i podle těchto zákonů tam může být drobná odchylka. Pokud tedy vy schválíte, nikoli my, ale pokud vy schválíte tento návrh, tak pro matematiky by to bylo mnohem jednodušší, protože všechny systémy, o kterých jsme uvažovali, by potom odpovídaly tomu návrhu odborníku z Cambridge, ale neodpovídali by tedy tak úplně té zprávě Lamasura a Severina. Ještě možná eh, řeknu, že vlastně žádná definice není silnější než ta druhá. Takže je těžko eh, hovořit o tom, zda nějaká definice je silnější nebo slabší. Pak ještě se chci eh, vyjádřit k tomu, proč mám některé definice nebo některé výrazy označeny červeně. Eh, jde důležité, je zde problém, že zde máme vlastně pevně stanovený počet poslanců Evropského parlamentu. Máme zde tedy pevně stanovené číslo. A s tím je spojený určitý problém. Protože s tím vzniká problém ten, že je zde řada států, jejichž počet obyvatel je poměrně, nebo je téměř stejný, je obdobný. Máme zde tři přídavná jména, která se nám objevovala takže musí to být udržitelné, transparentní a nestrané. Udržitelné. To znamená, musí to být eh, odolné vůči případným změnám v celé architektuře Evropské unie, ať už je to ve střednědobém nebo v eh, krátkodobém pohledu. Za druhé, musí to být transparentní, musí to být eh, lehké, abychom to dokázali vysvětlit veřejnosti. A za třetí, musí to být nestrané, musí to být nezávislé. Chci ještě říci, že všichni v naší skupině eh, byli skutečně matematikové a nikdo tam nevyjadřoval žádné politické názory nebo názory země, ze které pochází. Čili nyní asi jste si již mnozí všimli i v minulosti, že jsou zde různé koncepce, různé přístupy k tomu, jak řešit tuto otázku. A potom, proto je tedy nejprve nutné podívat se na stávající situaci Evropské unie a také k tomu, jak se Evropská unie asi ještě bude vyvíjet a tím pádem, jaké, jak to tedy bude vypadat v budoucnu. V současnosti je zde Eh, z té 27 členských států, nejmenší země má asi 400 tisíc obyvatel a největší má asi 12, 12 krát více. Eh, co se týče přistoupení dalších zemí, tak hovoří se třeba o Chorvatsku a v tom krátkodobém pohledu zde bude spíše přistoupení menších států, ale později možná i větších států. Bude zde migrace, bude zde demografická změna, které už začaly v minulosti, jsou e, viditelné i dnes a budou pokračovat i v budoucnu. To znamená, že veškeré výpočty, které vám ukážu dnes, se snaží tedy vycházet z čísel Eurostatu a snaží se i předjímat ty budoucí trendy. Dále máme zde určitý rámeček, do kterého vložíme čísla a e, ta čísla mm, přebíráme z internetových stránek Eurostatu. Ty či, číselné údaje. My chceme přijmout určitý systém, kterému říkáme Base Prop space plus PROP. To znamená, bereme v úvahu vaše požadavky, bereme v úvahu také stávající i budoucí architekturu Evropské unie a bereme v úvahu i všechny ty překážky, které musíme vyřešit. Myslíme si, že to řešení je odolné, že je transparentní a že to je velice tedy toto řešení pro přidělování křesel pro jednotlivé zástupce členského státu. Takže za prvé je zde pevný pevný počet křesel pro každý členský stát. Tomu říkáme base, základ. E, zde je to označeno písmenkem B. Teď ten, to číslo B je, je tedy do 20, e, nebo každý z těch 27 e, zemí má tedy určitý počet křesel, to je ten počet B. Dále zde bereme v úvahu počet obyvatel každého, každého členského státu. Samozřejmě, že to není tak lehké, protože zde máme ještě další ty Prahy, máme zde ty minimální Prahy, maximální Prahy a také zde máme maximální počet všech poslanců Evropského parlamentu. To znamená, že celý ten algoritmus ještě musíme upravit tak, aby bral v úvahu tyto tři prahové hodnoty. Nakonec jsme se dohodli, že nejlepším řešením bude zvláštní technika, divisor technique, takže máme zde tedy dělitele. Takže máme zde tedy 27 členských států a pak zde máme číslo D, které vlastně zastupuje počet obyvatel jednotlivého členského státu. Pak zde máme P, to je jako populace, počet obyvatel. A výsledek může být velice často zlomek. To znamená, nebude to ještě to konečné číslo, ale bude to vlastně to desetinné číslo. Získáme tedy zlomek, který je nutný zaokrouhlit. Teď je otázka, jak to zaokrouhlování bude vypadat. Já jsem tam zatím dal závorky, abychom tedy to zatím zvážili, to znamená B plus toto číslo. Pokud to přesáhne maximální práh, což je 96, tak ho nahradíme tím maximem. To znamená, že 96 je maximum. Tento systém tedy přiděluje křesla každému členskému státu. Nakonec ale nebudeme vědět, eh, jak, jaký bude ten, jaké bude to konečné číslo, takže se budeme pohrávat s tím, s tou veličinou D, až nám vlastně bude, až tedy dostaneme ten maximální počet poslanců 751. Myslíme si, že tento vzorec je dostatečně funkční, odolný a transparentní. No a další věc, o kterou jste nás sice asi nepožádali, ale můžeme říci, že vlastně ten vzorec dále také rozlišuje mezi státem a mezi občany. To znamená, že e, každý stát má určitý počet křesel a ten zbytek křesel je vlastně dán podle počtu obyvatel. To znamená, že bereme v úvahu i to, že si myslím, že ten způsob je spravedlivý, že to je spravedlivý způsob, jak rozdělit křesla pro členské státy v Evropském parlamentu. Myslím si, že bude snadné i, vys, i vy, vlastně všem občanům vysvětlit, že to je spravedlivý způsob. No a pak je zde tedy ještě otázka té báze, toho základu a pak té metody zaokrouhlování. Tak, takže já se to pokusím nejprve vysvětlit. Navrhujeme na základě našich diskusí, aby ten základ byl 5 a aby zaokrouhlování šlo nahoru. To znamená, že jakékoliv desetinné číslo se zaokrouhlí nahoru. Protože každý stát má větší počet obyvatel než nula, protože tím pádem by tam nebyla žádná ta veličina P tak vždy to číslo, to desetinné číslo bude pozitivní a vždycky to bude minimálně jedna. Pokud zde tedy zkombinujeme tato dvě pravidla, tak nám vyjde, že minimální počet křesel bude 6. A i v tom stávajícím systému si myslím, že i ty tři nejmenší země mají každý alespoň šest poslanců. Takže Nejprve jsme tedy hovořili o tom přístupu, o tom, proč jsme zvolili tuto koncepci. Podrobně to také bude i v té zprávě, až bude hotová. Pak eh, se mě možná zeptáte, proč to základní číslo mm, je takové, jak, jak jsme ho stanovili. Pak je zde ta otázka toho zaokrouhlování. E, to zaokrouhlování je takové, jaké znáte všichni. Nicméně myslím, že většinou tedy e, to tedy, nebo tedy to, to zaokrouhlování je vlastně vždy nahoru. Jsou zde tedy možnosti dvakrát tři. Mm, je e, když máme menší bázy, tak to je výhodnější pro větší země. Větší země mají také větší počet obyvatel, tím pádem získají větší počet zástupců. Pokud máme větší základ, tak to zase je výhodnější pro ty menší země. Obecně je tedy přijímáno a potvrdili to i analýzy, že zaokrouhlování dolů dává výhodu větším zemím, zatímco zaokrouhlování nahoru dává výhodu menším zemím. Například, pokud země získá 6,1 křesla, tak ta, tak je to 60. A pokud, um, pokud vlastně je to zaokrouhlení dolů, tak je tam velký rozdíl. To znamená, že zaokrouhlování dolů dává výhodu větším zemím a naopak. Myslíme si, že toto řešení je vlastně neutrální a to je tedy ten kompromisní návrh, ke kterému dospěli matematici z Cambridge. Chci vám ještě připomenout, že jsme tedy, že zde hovoříme matematicky. Máme zde tedy tři veličiny, o kterých jsem hovořil, a vzorec je následující. Takže P, populace, počet obyvatel země. Rozdělíme P děleno D, eh, dá, vlastně zaokrouhlíme to na celé číslo a pak zde máme ještě to základní číslo. Pokud je to však větší než m, tak musíme vzít eh, číslo, které je menší, protože to M to je to maximální číslo 96. To znamená, ta zem... S je tedy počet křesel. Pak zde máme sigmu S a I, což by mělo být celkové číslo. Ale musíme se tedy přizpůsobit vlastně ještě tomu, abychom odpovídali, aby to odpovídalo tomu celkovému maximálnímu počtu poslanců Evropského parlamentu 751. Návrhem tedy je, abychom, jako, jak, abychom základ base brali číslo 5. Ještě ve vašich podkladech, pokud je tedy máte k dispozici, tak by tam měly být takové velké tabulky, pokud jste je obdrželi. Je tam tabulka, kterou jsme nazvali Cambridgeský kompromis. Je to tedy začátek naší zprávy a ta tabulka je popsána. Doufám, že to přečtete. Dovolte mi pouze vysvětlit strukturu této tabulky, protože v ní naleznete mnoho informací. Za prvé, jak se tedy v té tabulce vyznat? Vlevo jsou země podle toho, jak čím méně mají obyvatel. Vedle je počet obyvatel, podle nejnovějších číselných údajů Eurostatu z internetové stránky Eurostatu. V dalším sloupci je výpočet. Každá země vychází ze základu 5. Nyní už víme, čím dělit, protože jsme provedli výpočet. Je to 890. Máme zde tedy zvláštní počítačový program, který vypočítá toho dělitele. Dále zde máme počet obyvatel děleno tím dělitelem a zde získáme počet křesel. Podívejme se například na Maďarsko. Maďarsko dostane pět křesel základem plus 12,5 podle počtu obyvatel, takže je to 17,5 děleno 18, zatímco třeba u Malty jsou ta čísla jiná, tam jsou menší. Můžeme se podívat, že vlastně ty, ten, ty velké země už nemohou překročit, je tam vlastně určitý maximální, je tam ten maximální číslo 96, takže to číslo 105 v podstatě musí být sníženo. První Sloupec je vypočítán bez zaokrouhlování, druhý je zaokrouhlen. První sloupec je obyvatelstvo děleno um, děleno tedy těmi veličinami a nakonec vidíme, že dochází k postupnému mm, postupnému snižování těch čísel, podle toho také, jak klesá počet obyvatel jednotlivých zemí. Myslím si, že to zaokrouhlování to je prostě něco, co musíme zde učinit. Je to určitý matematický konstrukt. Čili něco, nebo ta čísla tedy zaokrouhlíme. A Poté ještě musíme brát v úvahu skutečný počet křesel a zde vidíme, že dochází k určitému tedy porušení nebo narušení výkladu toho, jak té koncepce Lamasuryho a Severu, Severinyho. Za prvé, zde vidíme, je zde, jsou zde určité oblasti. Francie, Spojené království a Itálie mají podobný počet obyvatel, kolem 60 milionů. Když tedy se podíváme na ta zaokrouhlená čísla, tak vidíme, že Francie má poměr, který je mnohem menší než Spojené království a Itálie. Proč k tomu dochází? Protože u Francie je to 79,02 křesel, které byly ale zaokrouhlené na 80, což je dost eh, velký rozdíl. Takže 79,02, tak na to se asi nedá moc říci. Například Portugalsko má 12,99, to bylo zaokrouhleno na 13, takže Portugalsko z toho zaokrouhlení vlastně moc nezískalo, zatímco Francie získala docela dost. Vycházíme ještě, ještě chci zdůraznit, že ta čísla vychází z Eurostatu, jsou to nejnovější čísla, příští rok to možná, bude, to možná budou zcela jiná čísla. Takže vidíme, že tedy ten systém degresivní sestupné poměrnosti dle Lamasuryho a Severina je zde narušen. Mohli bychom navrhnout algoritmus, který bude odpovídat eh, tomu té koncepci Lama, Suryho a Severina, protože jsme matematikové, nicméně ten vzorec by pak už nebyl tak průhledný. A já nevím, zda vy jako výbor pro ústavní záležitosti byste dávali přednost tedy tomu méně transparentnímu vzorci. Takže myslím si, že ten, ta naše koncepce je jednodušší, je lépe srozumitelnější, i když k tomu, i když tam vlastně občas může dojít k určitému narušení toho principu té sestupné pomě, eh, té sestupné proporcionality, sestupné poměrnosti. Zde mám ještě tabulku, kam jsme předali ještě Chorvatsko na do té tabulky. Chorvatsko by získalo 11 křesel. Pak eh, Island. Island, který také možná přistoupí, Island je malý stát, ten by získal šest zemí. Těch šest eh, křesel také musíme tedy někomu odebrat. Těch šest eh, křesel pro Island a jedenáct křesel pro Chorvatsko bychom ještě tedy museli vlastně odebrat z těch ostatních. Myslím si, pane předsedo, že v tomto bodu už svou prezentaci zakončím. Samozřejmě, že rád zareaguji na všechny vaše dotazy. Možná se třeba zeptáte na to, jak to bude, když dojde k přistoupení během legislativního období. A pak se možná ještě zeptáte, jak jsme vůbec tedy dospěli k tomu vzorci takže možná bych pak ještě mohl třeba říct, jak jsme došli k tomu číslu 5 a jak jsme došli k tomu, že to zaokrouhlování má být nahoru. Na to se možná budete ptát. Nyní děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane profesore, za vaši práci a také za vaši přednášku. Budeme to muset řádně strávit do doby další volební kampaně. Pan Dav. Pane předsedo, Nejdříve bych chtěl poděkovat panu profesorovi Grimitovi za praktickou pomoc. A také za jeho iniciativu s jakou vedl skupinu, která se v Cambridge sešla. Za jeho velice šikovné řízení sympozia. matematik, vždy tady bylo nebezpečí, že matematici, kteří se sešli, se budou celý víkend přijít mezi sebou. V poslední době bylo hodně zveřeno o tomto problému a také vědci se ve svých navržených řešeních liší. Já také bych chtěl ještě říci, že mě velice diskuse těšily pokud jsem jim dobře rozuměl. A já musím říci, že si stále více matematiků a matematiky vážím. Po poprvé jsem se s nimi opět sešel, s touto vědou opět sešel od doby, když jsem e, odešel ze školy, ale bylo to velice stimulující. A také jsem tady viděl dvě důležité věci, že tady můžeme zpracovat, vynalézt matematický vzoreček pro tuto problematiku a že budeme muset také eh, formulaci Severina a Lamazura přizpůsobit. To dokážeme, protože, jak víte, tak zatím to zatím není, eh, se z toho nestal zákonný předpis ale uvažuje se o tom e, v souvislosti s revizí aktu z roku 1976. Mně se nejvíc líbil přístup Base plus Prop, protože tak, jak pan profesor Grimmins řekl a navrhl, tak odpovídá tato metoda kombinaci mezinárodního principu práva To znamená, že zohledňuje kvalitu státu a také demokratické principy voleb. takže také považuji za dobré zaokrouhlování směrem nahoru. Neboť toto rozhodnutí respektuje princip sestupné poměrnosti, protože je e, finálně vždy ve prospěch menších států. Myslím si, že je důležité připomenout také, proč výbor se snaží o zpracování matematického vzorečku, protože děláme to za prvé proto, protože si myslíme, že by to bylo spravedlivější než současné rozdělení, které je výsledkem politických dohod, uh, a tato jednání se vedou na mezivládní úrovni. Já si také myslím, že je důležité být spravedlivější, ale také transparentnější. Myslím si, že vzoreček z Cambridge splňuje všechny tyto cíle. Na závěr křesla, která jsou současně přidělována na rovném základě pro jednotlivé členské státy, to znamená, jestliže pět se zaokrouhluje na šest, tak toto činí asi 25 veškerých křesel v parlamentu. Až nás bude víc, pak budeme muset udělat další rozhodnutí a držet se také tohoto stanoveného průměru. A jestliže politicky eh, se rozhodneme, že bychom to dělat měli, tak v budoucnosti bude nutné, abych abychom snížili základ z pěti na čtyři. A matematici také navrhli, když budeme mít 32 členských států, pak budeme muset snížit eh, na čtyři a pokud by to bylo 38, tak by se to muselo snížit na tři. Takže toto je také dobře řešení a také o tom budeme jednat s radou, protože my o tom nemůžeme rozhodnout, my o tom musíme jednat s radou a rada zajisté o to bude mít také zájem a my bychom měli také navrhnout systém e, pro případ zvýšení počtu členů EU. E, rád si vyslechnu vaše návrhy na tento návrh. Pan profesor Gdemich zpracuje během následujících několika týdnů konečnou zprávu se kterou se budeme také zabývat. Já jsem zpravodaj k této zprávě. tak já e, posléze také rozhodnu, jakým způsobem budeme přistupovat k tomuto návrhu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Srdečně dě- poděkovat panu Andrew Duffovi a také děkuji panu profesorovi Grimitovi za jeho příspěvek a také za výsledky sympózia v Cambridge. Já to opravdu vítám, protože se mi zdá, že jsme, že se tady předložilo řešení, které zohledňuje požadavky, ze kterých jsme vycházeli. To znamená transparentnost a podobně. To, co nebylo úplně dodrženo, to je jeden požadavek, který má vědecký základ, o kterém je možno pochybovat a to je to, jak lze interpretovat sestupnou poměrnost v duchu Severinovy a Lamesurovy zprávy neboť tady máme vědeckou literaturu, která ukazuje, že to vždy ne, nemá solidní základ. Já se však domnívám, že když si zvolíme toto, tuto pevnou metodu, takže potom můžeme se ubírat cestou, která bude co nejpoměrnější v rámci sestupné poměrnosti. Jestliže budeme mít tu největší proporcionalitu, což je zdůrazněno také tím, že máme základ 5 a ne 6. Toto je opět korigováno tak, že se zaokrouhluje nahoru a ne dolů. To pak znamená, že tady vznikne větší rovnováha pro středně velké země a střední země. Takže já musím říci, že mě to zní velice přesvědčivě, ale je dále také potom rozhodnou politicky o tom, proč bylo co a jak rozhodnuto. Takže tady bylo řečeno, že bylo zvoleno číslo pět a toto je mimo jiné také politicky stanoveno. Musím říci, že i v minulosti jsem vždy podporoval směr fixed prop. To je jediné logické řešení a já si také myslím, že tento dosažený kompromis je velice pozitivní a doufám, že tato logika racionality se zde prosadí a že budeme moci předložit radě opravdu transparentní nástroj. Děkuji, pane Gualtieri. Slovo má kolega Efner. Ano, já bych chtěl srdečně poděkovat eh, panu profesorovi Grimultovi a dalším matematikům a zejména také Andrewu Duffovi za tuto iniciativu Myslím si, že je naprosto zjevné, jak by to mělo mohlo být jinak, že je to skutečně matematicky čistá možnost, jak ví, jak prostě se vypořád s tou metodou degresivní či klesající proporcionality a je to lepší, než kdybychom to dělali jaksi poměrem, kdyby se jako prodávali kusy dobytka je dobré najít nějaký vzoreček, který je pochopitelný, transparentní a který e, skutečně zamezuje jakékoliv libovůli. Ale přesto mám několik otázek a chápu to tak, že nyní máme příležitost naše otázky položit. Musí nám být samozřejmě jasno, že aplikace matematického vzorečku v rámci zadaného politického rámce je nezbytné, ať už to bude základní číslo 6, anebo ten vzorec 5 plus 1. Já rozumím dobře tomu, že jste to zvolil, protože to zohledňuje také obyvatelstvo, jejíž nejnižší práh je 6 a 96 jako maximální počet a 751 jako maximální politické zadání. Domnívám se, že toto je skutečně eh, dobré, ale jednomu nerozumím vůbec. Vy jste zvolili takového dělitele, který tady vytváří možnost aplikovat u všech zemí stejný postup degresivní proporcionality, což odráží také stav obyvatelstva v každé zemi co do počtu křesel jste jako zásadu tam dal zaokrouhlovat směrem nahoru. To je třeba politicky diskutovat, protože to posiluje ty menší, ale já to tady považuji za správné, ale nerozumím jedné věci. Vy jste v jednom jediném případě, a sice v případě Německa, nezaokrouhloval směrem nahoru, ale o devět celých čísel jste to snížil a to je mi tedy nepochopitelné. Já vůbec nevím, jak to chcete politicky obhájit nebo jak to chcete vysvětlit německému ústavnímu soudu. Ano, stojíte ve smlouvě, já nejsem žádný matematik, ale tolik matematiky ještě umím, abych věděl, že pochopitelně, když akceptujete tohleto 6 a 96 nahoru, tak můžete zvolit tohoto dělitele, který vám směrem nahoru umožní 96, ale zabrání tomu, abyste ze 105 přišel na 96, čili všude zaokrolujete směr nahoru někdy na 0,8098 nebo tolik a tolik, to vyplývá ze vzorečku, ale v jednom jediném případě zaokrolujete dolů. A to nejenom o 0,0 něco, ale o celých eh, prostě 6 nebo 9, pardon. A to není politicky aplikovatelné. Ne proto, že jsem já, který se v tom tak rád babrám, ale já mám zájem, aby to, eh, o čem tady diskutujeme, mohl také prodat ve své vlastní zemi, ale toto bych skutečně nemohl obhájit. To bych tady chtěl říct naprosto zřetelně a proto bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste nám předložil takovou rovnici, která tohoto dělitele bude prezentovat tak, že ve všech případech se bude aplikovat stejná zásada. To znamená, tam, kde nebude dosaženo plného křesla, bude uplatňován princip zaokrouhlování směrem nahoru u všech členských států a sice tak, že se čistě dospěje až u 96 a ne v, jednoho, v jednom konkrétním případě, aby se to prostě zaokrouhlovalo směrem dolů. Grazie, onorevole Hefner. Onorevole Fox, Pan Fox má slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Andruovi za předložení této zprávy když jsme diskutovali o je, jeho volebních reformách v minulosti, tak se mi to dvakrát nelíbilo. Ale myslím si, že rozumný návrh je nyní to, že má být předložen a navržen matematický vzoreček. Děkuji také panu profesorovi. Zdá se mi, že tento vzoreček je jasný, transparentní a je to věc, kterou dokážete voličům vysvětlit a to je výhoda. To také ukončí to obchodování, ty obchody, které se odehrávají na mezinárodní úrovni. My se musíme zabývat tím základním číslem v rámci vzorečku, neboť to povede ke změně smlouvy a to bude těžká věc, k tomu se ještě vrátím. Proto jako součást vzorečku také musíte říci, že základní číslo nepřesáhne například 20 celkového počtu křesel. Eh, Andrew hovořil od o 25 a já hovořím o 20%, protože v podstatě, když se to spočítá, tak je to 18%. Takže když se to vy tady říkáte, že se sníží základ ze 6 na 5 a jestliže systém změníte, tak musíte brát v potaz rozšíření o EU o další členy. Pan profesor předložil matematický vzoreček a nyní jsou na řadě politici to, co řekl pan Hafner, to ukázalo také potíže, které budeme mít se všemi vzorečky. Podíváte-li se na folie 27, tak 16 států ztratí určité poslance, když se budete Portugalsko, tak to jde z 22 na 18 poslanců. Tento vzoreček vyžaduje jednomyslnost a také já si myslím, že Andrew postupuje správně, když chce přesvědčit členské státy. A jestliže 16 států ztratí, 6 pouze získá a také Spojené království získá 8 křesel. A mě by my bychom měli také e, v našem regionu o jedno křeslo navíc, ze šesti sedm. A já si však myslím, že politické zákulisí toho bude velice složité. A nyní se také ptám jako Německo, proč mě e, by mělo získat Německo pouze 96 křesel a pak se může odpovědět, je to napsáno v Lisabonské smlouvě, ale jestliže přepíšeme Lisabonskou smlouvu, pak se oprávněně Německo bude ptát, proč jsme předělali určité části Lisabonské smlouvy a ne tuto část. Já si myslím, že tady není logický argument, proč Německo by mělo získat jenom 96 křesel. Prezentace byla velice eh, příjemná, transparentní, ale já si myslím, že toto prosadit na mezinárodní úrovni, mezivládní úrovni je téměř nulová. Děkuji a nyní pan kolega Takovský. Uh, Děkuji, pane profesore. Chtěla bych poděkovat za velice srozumitelnou prezentaci. Účastnil jsem se i té debaty, alespoň část, z toho jsem snad pochopil. A chtěla bych vám pogratulovat, protože jste nakonec přišli s velice transparentním vzorcem, který jste prezentoval jasným způsobem, což určitě nebylo snadné. Dovolte mi několik komentářů. Za prvé, asi ne všichni vědí, že na summitu v Kodani byl dohodnut určitý systém, kde se hovořilo o určitých tranších, o určitém systému přidělování křesel. Takže byl určitý vzorec, nicméně ten vzorec byl takový pouze základní a poté to záleželo na tom, jak se dohodnou členské země mezi sebou. Co se týče konkrétních věcí, tak myšlenka zaokrouhlování, tak jak jste to podal, a myšlenka toho základního čísla jsou správná. Co se týče zaokrouhlování, to přenáší výhodu malým státům, co se týče základu, to přenáší výhodu větším státům. Myslím si, že v tom je logika. Zcela jistě souhlasím, že pokud bychom měli tento návrh dále rozpracovat, tak by bylo dobré ještě lépe zdůvodnit, jak jsme vybrali to základní číslo. O tom jsme hovořili už eh, dříve. Hovořili jsme o tom, že tedy by to bylo číslo 6, to základní číslo, ale je důležité tady ještě dobře vysvětlit, proč bylo toto číslo takto zvoleno, proč bylo zvoleno počet 6 jako základ. Myslím si, že celá ta koncepce je, nebo jestli otázka, zda vůbec tedy tato koncepce je odůvodnit, odůvodnit nebo zda ji můžeme nějak odůvodnit. Už jsem hovořila o tom, že dochází k zatím k takovém k různým diskusím, k různému v vozovkách antrkování o počtu křesel pro jednotlivé členské země. Je to vždycky obtížné rozhodování. Já si myslím, že to není také příliš důstojné, eh, důstojný způsob, jak eh, stanovit počet křesel, nicméně taková je realita, musíme se s ní vyrovnat. Já si myslím, že tento vzorec je velice dobrý. A myslím si tedy, že by nám to také umožnilo lépe obhájit způsob, jak rozdělujeme mandáty ale také bude záležet na tom, jak to přijmou členské státy. Podívejme se na evropskou integraci, na to, jak v ní postupujeme. Ukazuje se, že například zde v Evropském parlamentu se snažíme eh, překonávat ty hranice mezi jednotlivými členskými zeměmi, ale když se začne hovořit o počtu křesel nebo o financích, o rozpočtu, tak velice často najednou jsou všichni poslanci eh, vlastně mají názor podle toho, z jaké jsou země, nebo jsou, tam se vlastně projeví zřetelní ty rozdíly. Ale myslím si, že je dobré, že vůbec se o této koncepci hovoří zde v našem výboru a i obecně v Evropském parlamentu. Bylo by to přínosné, protože to je e, promyšlená a soudržná koncepce. Velice děkuji a držím vám palce. Ecco, ha chiesto di parlare l'onorevole Brock, alla no, pan Brock. Ganz perfider Trick. No. Když se tady hovořilo o tom, že by osm křesel získali Britové, tak by znamen, mohli rozhodovat negativně v referendu. No, ale teď tedy vážně. Já osobně bych to mohl okamžitě podepsat. Zdá se mi správné použít matematickou metodu tím, že by se ty tři politicky stanovená čísla 96, 751 a 6 vzalo v potaz a z toho by se prostě udělalo něco, co bude permanentní veličina a nebude se přitom prostě eh, vyjednahandlovat. A protože já jsem ani ve škole nebyl moc dobrý v matematice, eh, tak eh, prostě mohu jenom svízelně sledovat to, co nám vysvětlil pan profesor, ale myslím si, že ta veličina, kterou zvolil, je správná. Ale myslím si, že částečně to musíme vysvětlit my a částečně k tomu budeme potřebovat vaši pomoci. Pan Hefner už se zmínil o důležitém bodu. Samozřejmě těch 96 křesel je stanovených eh, ve smlouvě pro Německo a v Německu se stále diskutuje o tom, jak lze dělat rozsáhlé zákonodárství, eh, když se, eh, aby se neobešel ten princip jeden člověk, jeden hlas. A proto by bylo, možn, bylo asi záhodno, kdybychom dostali trošku větší pomoci a při odůvodnění celé té metody. Druhý bod je, Někdo už se tady o tom zmínil, že eh, jak se to prosadí tady v parlamentu. Vždycky je těžké, máme-li analogické řešení, které pro 18 zemí bude znamenat nějaký mínus. Eh, protože v tom případě u politiků eh, přestává fungovat logika. A tady já spatřuji politický problém, jak by to šlo prosadit a proto na tomto místě potřebujeme zejména právě proto, že se to týká zhruba té, pro těch průměrně velikých zemí, potřebujeme jim dost věcí vysvětlovat, aby kolegyně a kolegové pocházející z těchto zemí, že eh, by se tady měli přiklonit k této metodě a tudíž bych vás rád požádal, abyste při jiné příležitosti nám ještě pomohl prostě eh, vaší argumentací a vašimi informacemi, které bychom mohli použít, abychom zabránili jiným poslancům v tom, aby jednali nelogicky. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Brokovi. A teď se ještě někdo přihlásil. Pan Šeflin, prosím, a pan Gotev. Pan Šeflin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu profesorovi. Jeho prezentace byla velice užitečná. Téměř jsem všemu rozuměl, i když nejsem matematik takže vaše prezentace byla vhodná i pro lajky. Možná, že by tady bylo dobré video a nebo DVDčko ve všech 23 jazycích. Já si myslím, že bychom se měli nově zabývat o rozdělení parlamentních křesel a také tento systém je dostatečně flexibilní. Není nespochybnitelný tento systém, ale jde správným směrem. Rozdělení křesel je transparentní a nestrané, ale kde mám jisté pochybnosti je to, že tady existují politické problémy s přerozdělením. Podívám-li se na to opravdu drsně, tak vidím, že středně velké státy včetně Maďarska, budou mít podstatně nižší počet poslanců z 22 na 18 a to je opravdu hodně. Nám se to nebude líbit protože některé velké země jsou na tom velice dobře to je mimo Německa, jsou to téměř všechny velké země, včetně Rumunska. A já si myslím, že v EU stupeň stability je dán také paritou páry, který tento systém má. Proto, že, a to bylo také to, že malé státy byly trošku e, nadměrně reprezentované. Takže Toto je fakt, který jste nebral v potaz, když jste toto zpracovával, ale je pravděpodobné, že tento aspekt bude hrát velkou roli. Já, když toto přinesu do Maďarska, tak lidé řeknou, no s tím přece nemůžete e, souhlasit a já proto bych chtěl dostat do ruky argumenty, jak to dokážu našim lidem eh, vysvětlit a my eh, jsme měli 24, potom budeme mít 22, pak budeme mít 18 a můžeme spadnout na 15. Co se tady děje? Tady vidíte, jak já budu muset toto vysvětlit. Ancora onorevole Hefner ha chiesto. Ah no. Pan Hefner, nebo ne? Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane profesore. Co se týče rozdělení křesel, to je jasné, to je pevné, to je stanoveno ve smlouvě, už to tady zaznělo. Mám problém s tím zaokrouhlováním protože když to budu muset vysvětlit obchodníkovi v mém volebním obvodě nebo nějakému matematikovi, a matematicky se vždycky zaokrouhluje o určité body nahoru nebo dolů a my tady obecně zaokrouhlujeme nahoru v tomto modelu. A co se týče komunikace, 99% poslanců nejsou žádní poslanci. Já jsem sice inženýr, ale už bylo pro mě obtížné sledovat všechno, co jste řekl. Máme Excel tabulky, kam je možné zadat prostě uh, Eh, čísla, to jste tady vysvětlil a prostě to tak, že s každým rozšířením prostě musí členské státy od něčeho upustit. Ale, jak řekl pan Brok, bude obtížná komunikace. I pro mě bude nesmírně obtížné eh, vysvětlit mm, a zejména se domnívám, že všichni europoslanci by vehementně tleskali, kdybyste eh, potom eh, vlastně prezentoval tuto zprávu. Já si myslím, že je třeba nalézt jasný vzoreček zaokrouhlování jak nahoru, tak dolů, protože je třeba zohlednit tyto tři faktory politické, které jsou fixní, pevné, Eh, eh, nevím, zda by ještě si někdo přál nějaký konvent, to by se asi časově nezvládlo, ale myslím si, že tady je potřeba něco dohnat. I to, na co upozornili kolegové přede mnou směrem nahoru, směrem dolů. Možná, že byste mi mohli ještě jednou vysvětlit tu záležitost s tím zaokrouhlováním, protože já jsem sice velice pozorně poslouchal. Vy jste řekl, že pro malé členské státy se obecně bude zaokrouhlovat, ale proč Eh, jak matematicky a mohl byste tento systém zaokrolování vysvětlit tak jasně, aby to, abych to mohl vysvětlit i nějakému obchodníkovi? Děkuji. Grazie, Lechner. Pan Hefner, já jsem se přihlásil ještě předtím, než pan profesor eh, Grimit odpoví na naše otázky, protože jsem zjistil, že jsem byl nesprávně eh, pochopen. Mně se nejedná o národní zájmy. To je poprvé, kdy se mi něco takového stalo, že vlastně kvázi matematické vzorečky eh, země udělají takového člověka, který si jakoby myslí, že vždy každý každý stát musí mít odpovídající počet poslanců. A to já jsem si také nikdy nemyslel. A já například se vždy zasazuji za to, aby například Malta měla v relativně větší počet poslanců, než eh, relativně potom máme oproti počtu obyvatel my. Takže za druhé, já plně podporuji politická zadání, která jsou zde před námi, ze kterých se vychází. To je šest je nejnižší hranice, 96 je nejvyšší hranice a 751 celkový počet. Já také e, podporuji váš vzoreček. Já ten vzoreček chápu tak. Vy postupuje tak, že máte dělitele, kterého jste hledal, který v rámci tohoto prostoru se stará o sestupnou poměrnost, to znamená, že se e, aplikuje unifikovaně a tam, kde vznikají nerovná čísla jako výsledek, tak tady máme pravidlo zaokrouhlování nahoru. Tady s panem Grotem souhlasím. Tady e, o tom můžeme politicky diskutovat, ale politické implikace, e, o těch musíme hovořit na politické úrovni není. To bude dostatečně těžké. A ještě matematicky. Já prostě nechápu, proč nepostupujete tak, proč nevezmete 6 a 96, proč nevezmete nejnižší počet e, obyvatel, to je na Maltě 13 tisíc obyvatel a potom 80 milionů má Německo a potom nevypočítáte vzoreček, který by se dal aplikovat všude. Neboť my my vedeme v Německu ostrou diskuzi na základě rozsudku ústavního soudu. Po to, co bylo juri, právně stanoveno, to můžeme také obhájit, jestliže řekneme, že to nebylo uděláno libovolně. Jestliže nyní řekneme, že tady máme faktor, který je aplikován pro všech 26 zemí mimo Německo, tak já nevím, jak to můžeme prosadit. Mě by zajímalo, jak vy si toto dokážete obhájit a jak pan Dav si to dokáže obhájit, protože jenom na tomto místě postupujete politicky a jinak matematicky. Já bych chtěl pojistit demokracii v Evropě tak, aby eh, silní byli oslabeni a eh, slabí eh, posíleni, ale tímto vzorečkem to nejde, protože nepočítá čestně a upřímně. Pan Tarkovský ještě jednou. Gerde, jedno vysvětlení ty jsi řekl, že jsi byl nesprávně pochopil. Já, když jsem řekl, že si nasadíme národní klobouky, tak to neznamená, že chceme hájit národní zájmy, ale tady jsme v mezinárodních souvislostech, když zdůvodňujeme naše pozice. A já tady ještě sdělím jednu další potíž. Potíž s tímto systémem je ta, že většinou, když se vyjednává v EU, tak máme takové kompromisní balíčky roky. A v případě Německa, když toto bylo vyjednáváno spolu s hlasy v radě, takto eh, opodstatní německou pozici. Řekne se tady, že máme nový systém dvojitou eh, eh, většinu a tato je ve prospěch Německa a právě proto má Německo pouze 96 poslanců. Takže když se to vidí všechno v souvislosti, tak je to jasné. Ale když vidíme pouze jednu stranu mince, pak je velice těžké vysvětlit, Eh, celou situaci, proč tady máme tento matematický vzoreček. To je ta matematická eh, politická potíž, ale jestliže hledáme matematický vzoreček, tak jinak k němu nedospějeme. Já si myslím, že toto je nejpro, eh, nejpraktičtější vzoreček, který máme, ale samozřejmě tady také zůstanou politické potíže, protože Ehm, jestliže to nepropojíme s ostatními eh, institucemi, pak to bude vypadat špatně. Někdo má komisaře, někdo má hlasy v radě a potom jsou tady také křesla v Evropském parlamentu. Ale my musíme tento eh, kruh vyřešit. A pro nás Eh, bylo někdy také degradující, jestliže nám někdo řekl, ty, ty buď ticho, my máme o dva hlasy, o dvě křesla v parlamentu víc. A to se nám samozřejmě také nelíbí. Když myslíte na Evropský parlament, tak já jako Polák se také dívám na to, kolik křesel máme. Nejenom kvůli národním zájmům, ale především proto, že to budu muset vysvětlit polským voličům. E, e, Velice děkuji. A nyní ještě, než dám slovo panu profesorovi, tak bych se také k tomu chtěl ještě vyjádřit. Také mám pár otázek. Pane profesore, asi jste si všiml, že během debaty jsem si dělal různé poznámky. Bohužel tady nemám sebou kalkulačku, takže možná jsem eh, tedy ty výpočty, které jsem si zde neprováděl, nevypočítal dobře, nicméně, jak jsem to pochopil, tak Německo a země, které by měly pouze šest členů a které potřebují určitou ochranu podle smlouvy, protože jinak by vlastně neměly vůbec téměř žádné zastoupení v parlamentu. Takže zde vlastně v, této, v těchto dvou skupinách není poměrné zastoupení. Ale Mělo byste, u těch ostatních zemí by mělo být možné dosáhnout poměrného zastoupení u zemí, které mají od 10 do 60 milionů obyvatel. A když má tedy někdo 60 milionů obyvatel, tak by měl být asi šestkrát eh, více poslanců než země, která má 10 milionů. To je tedy to poměrné zastoupení. To znamená, u těch zemí, které nemají buď minimální počet nebo maximální počet, tak u nich by to vlastně bylo přesně podle toho poměrného systému. Myslím si, že z toho lze vypočítat výsledek. Možná se mýlím, ale myslím si, že se dostáváme blíže k tomu systému poměrného zastoupení, když vezmeme co by základ 6, nikoli 5. Tak teď ty otázky, které mám. Za prvé, řekl jste, že musíme mít, musíme brát v úvahu všechny ty prahy a ty stropy a že to poměrný systém bude zejména tady v těch zemích středních. Takže ptám se, zda se jedná o určité přesné kritérium. Za druhé se chci zeptat, proč jste tedy vybrali pět jako základ a nikoli šest? A za třetí bych eh, si přál, aby ty vaše výpočty mohly fungovat i poté, pokud dojde k rozšíření Evropské unie a pokud přistoupí třeba Chorvatsko nebo Island, což jsou malé země, takže tam by to, dejme tomu, fungovalo. Ale jak to bude s tím vzorcem, pokud bychom ještě mezi nás přijali třeba Turecko nebo jiné země, které mají tedy velký počet obyvatel. Fungovalo by to i poté a nyní tedy doufám, že už máte dost podnětu k tomu, abyste se vyjádřil k našim reakcím. Velice děkuji, pane předsedo. Padla tedy řada otázek. Nevím, zda jsem úplně všechny pochopil, ale já tedy doufám, že odpovím s veškerou erudicí, kterou mám. Za prvé, otázka na ty, velič, na ty, na ty čísla 6, 96, 751. Co s nimi lze učinit? Velké země se domnívají, že bude dost, nebo že někteří se domnívají, že je dost obtížné odůvodnit ty maximální limity. Nicméně ty maximální limity v podstatě vyplývají z čísel, která máme k dispozici. Pokud u těch nejmenších zemí to bude 6 a u největších 96 a přejmeme eh, tedy ten systém eh, poměrnosti, tak eh, musíme něco obětovat. Takže buď obětujeme velikost parlamentu 751. Můžeme také vést vazbu mezi tím, mezi tou veličinou 6 a 96. Hovořili jste o tom, že 16 zemí ztratí, ale možná jich ztratí ještě víc. Další způsob, jak se dostat od ze 6 do 96, aniž bychom e, zde nepřesáhli to číslo 751, by byla křivka, která však nebude rovná. Myslím si, že křivku si můžete udělat sami v programu Excel, i když nejste matematici, prostě tam zadáte hodnoty a ten, eh, ten program vám tam tu křivku udělá sám. Pak se vás někdo zeptá, jak jste tu křivku sestavili a vy řeknete, no prostě zadáte čísla do Excelu. Já si myslím, že to není příliš dobrý způsob, jak přidělovat křesla v Evropském parlamentu. A pokud, by, pokud chcete, aby ta metoda uh, byla odůvodněná i před veřejností, tak se lidé určitě budou ptát, zda ten systém přidělování křesel je spravedlivý, zda je férový. A já samozřejmě tedy mm, jsem zde co by politi- pardon, jsem zde co by matematik, ale jsem také člověk, takže si myslím, že to je otázka, kterou si budou všichni klást. Pokud bychom zde měli jiný soubor pravidel, řekli bychom například, že určitá země, která třeba předsedá, bude, musí mít určitý počet křesel. Pokud bychom zde tedy měli určitá nová pravidla, tak bychom ten vzorec učinili podle těch pravidel, ale zatím taková prázdne nejsou. Myslím si, že celá ta debata je velice důležitá, protože eh, otvírá otázku, v jakém parlamentu chcete pracovat, jaký parlament má vůbec, jak má vypadat. A to jsou možná i otázky, které se týkají vašich volebních obvodů a vašich zemí. Pak zde padla řada velice zajímavých otázek. Já jsem si tady činil poznámky, doufám, že se z nich, v nich vyznám. Takže zaprvé zde byla otázka, jak je to s tím základem Nejprve bych chtěl říct, eh, že tady používám ten termín base. Je to tedy base je základ, který, vychá, který vlastně um, máme zde tedy základ a máme zde minimum. Bylo nám řečeno, že minimum je 6, že prostě minimální číslo je 6. A ten základ je číslo, které používáme pro výpočet. Pokud by ten základ závisel na počtu členských zemí a počtu obyvatel, nebo otázka, zda by, na tom, zda by ten základ na tom měl záležet, tak já si myslím, že by měl záležet na počtu zemí a velikosti obyvatel, protože může dojít ještě k celé sérii dalších rozšíření. A nakonec to číslo 6 se ukáže být neudržitelné. Nicméně my jsme strávili spoustu času debatami právě, které se týkají tohoto základu a v naší studii o tom také hovoříme a hovoříme o tom, jak tedy ten základ má být navázán na počet členských zemí. Myslím si, že je to i na vás, na členech tohoto eh, výboru, abyste o tom hovořili, abyste nalezli způsob, který bude zajímavý. Pak je zde otázka tedy toho minimálního čísla nebo toho základu. Zda tedy ten poměr má být určitým způsobem um, vlastně zast, zastropen. Myslím si, že také závisí na tom, co má, jaký má na to názor výbor a co tedy výbor doporučí, nicméně my vlastně jsme se tím nezabývali, protože to nebylo naším úkolem. Také si myslím, že pro nás, pro matematiky, by bylo mnohem lepší, pokud pro matematické důvody bychom měli základ, který by nebyl celým číslem. Například jsme hovořili o tom, že tím základem by mohlo být číslo 5,5. Ale nakonec jsme se rozhodli nebo nakonec máme zde tedy celá čísla, ale samozřejmě pro matematiky by bylo mnohem svobodnější, pokud bychom mohli připravit vzoreček, který eh, by nepracoval s celými čísly. Takže možná ten základ, to základní číslo by mohlo být eh, zlomkem nebo desetinné číslo, ale nebylo by to transparentní. Takže možná, to, možná i o tomto přístupu se ještě objeví ve zprávě eh, část. Hmm, nebo určitá část toho zpráv, té, té zprávy. Dále zde byla otázka, proč jsme, co by za základ nevzali šest. Bohužel tedy ta prezentace už mm, není na obrazovce, takže vám nemohu ukázat tu konkrétní stránku, o které jsem hovořil, nebo ten snímek, ale tedy ještě zkusím popsat, o čem ten snímek vypovídal. To znamená, hovořili jsme o dvou systémech podrobně. Za prvé 5 plus více, což je naším doporučením, a potom ten druhý přístup byl 6 plus normální eh, zaokrouhlení. To znamená, že každé číslo je zaokrouhleno na nejbližší celé číslo. To znamená třeba 6,4 se zaokrouhluje na 6, 6,7 na 7. Také jsme si byli vědomi toho, že šest je minimální počet křesel pro každý členský stát. A bylo nám také řečeno, že musíme pochopit, že tedy sedm rozhodně není minimálním počtem. To znamená, jak, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma metodami? Pět plus více, to je v tabulce číslo 27, to dává šest poslancům Maltě, Lucembursku a Kypru a sedm poslanců největším zemím, e, tedy sedm Estonsku. Takže vlastně Estonsko získá křeslo a ostatní země zůstanou na tom počtu, který mají. Pokud vezmeme metodu 6 plus nejbližší číslo, Tak, Malta zůstane na čísle 6, Maltě zůstane 6 poslanců. Lucembursko a Kypr získají 7 poslanců a Estonsko získá 8 poslanců. Nebo křesel, pardon. Takže otázkou je, zda je možné toto s tímto souhlasit. Ale ještě můžeme mít určitou úpravu, pokud by na Maltě přibylo 8 tisíc obyvatel, protože na Maltě je asi 412 tisíc obyvatel, takže teď nechci hovořit nic negativního o Maltě, ale pokud by třeba na Maltě přibylo 8 tisíc obyvatel, Tak podle toho vzorce 6 plus by získala 7 křesel. My si myslíme, možná se teda mýlíme, možná nás v tom opravíte, ale my si myslíme, že můžete argumentovat tím, že to vlastně nebude odpovídat obavám těch nejmenších zemí. Proto jsme se rozhodli pro ten vzorec 5. Pak je zde ještě další systém, který by se snad měl už líbit všem, i když to asi, to asi se nikdy nezavděčíte všem. Nicméně, padla zde otázka, na kterou možná neodpovím, ale pokusím se. Otázka tedy, proč zde máme ten maximum 96 pro největší zemi? Protože opravdu u těch největších zemí, nebo u té největší země dochází k největší degresi. Matematici to nemají rádi, protože pokud je zde určitá křivka, tak, je, taky vlastně musíme jaksi useknout. Takže je to taková funkce, která nefunguje zcela pravidelně, což se nám nelíbí. A my matematici jsme chtěli nalézt určité řešení, které bude hladké, které bude fungovat plynulé To znamená, že usilujeme tedy o to poměrné zastoupení, nechceme o něj přijít. To znamená, ta maximální hodnota u největších zemí by mohla být zrušena. Zatím je to 96, to je maximum. A podle toho vlastně běžného výpočtu by ta největší země mohla získat 105 křesel. No ale to byste tedy museli parlamentní budovu značně rozšířit. No a kdyby každá země chtěla více poslanců, no tak můžeme přistavět další přístěnky, protože potom by vlastně všechna ta čísla narůstala pro každou zemi. No, tady už trošku zacházím dále, než eh, abych jste mluvil, co by odborník matematik. Chci ještě také upozornit, že se také mění počet obyvatel, lidé se různě stěhují, dochází k různým sčítáním obyvatel, které se také třeba mění, ty systémy toho sčítání jsou přesnější a tak dále. Takže to má také na to vliv. Pane předsedo, nevím, zda se mi podařilo odpovědět na všechny otázky. Já jsem se o to pokusil a už mi asi zbývá pouze otázka, na kterou jste se ptal. Snad, takže snad jsem všechno už odpověděla. Dávám vám opět tímto slovo. Děkuji. Děkuji, pane profesore. To bylo skutečně maximálně zajímavé, alespoň pro mě. Samozřejmě si to musíme ještě nechat projít hlavu, ale bylo to nesmírně zajímavé. Ale pan Dav ještě? Well, um, oh, first of all, Děkuji všem, kteří se podíleli. A za druhé, když zahajujeme tuto diskusi, tak víme, že žádný jediný perfektní systém neexistuje. Vždy bude vše a bylo vše pouze kompromisem. Zásada sestupné poměrnosti je zabudovaná do smlouvy a tak funguje také naše sněmovna, protože je to federalistický princip, který má chránit zájmy malých proti velkým. Vy můžete říci, že tento princip nepotřebujeme, ale toto není názor, či nebyl názor zakládajících otců společenství, včetně pracovatelů smlouvy. a také parlament postupoval kompromisně při zpracování Lisabonské smlouvy. A jestliže hodláme něco zásadním způsobem změnit, tak proto musíme mít dobré důvody. Za třetí, Rafael zmínil to, co jsem chtěl říci já a to je proporcionalita křesel na stát v parlamentu. Musí toto být viděno také v širší souvislosti, také v souvislosti s eh, rozhodováním v radě a také vzhledem k tomu, že každý stát má nyní komisaře pravděpodobně navždy. A to je také součást Lisabonského kompromisu. Ten se některým z nás nelíbil, ale jednou již o tom bylo rozhodnuto. A závěrem chci říci, že bychom také mohli změnit velikost parlamentu. My tady máme 751 křesel, nebo bo eh, smlouva říká 750 plus prezident, tedy předseda, tak toto rozhodnutí bylo uděláno na, během posledních 20 minut mezi vládní konference. A já také vím, kdo to způsobil a proč. Bylo to zcela libovolné. Ano. Tady to, tato čísla 750 a 96 jsou v podstatě opravdu libovolně stanovená. Toto souvisí také s Maastrichtskou smlouvou. To znamená, že máme před sebou ještě ty Já ještě jednou děkuji panu profesorovi za jeho práci a také mu děkuji za jeho účast na dnešním jednání výboru. Děkuji, děkuji ještě pan kolega Hefner. Chtěla jsem jenom poukázat na to, vy jste se, pane profesore, ptal, Zda jste odpověděl na otázky. No, na mou otázku jste neodpověděl, nevím proč. Proto bych ji rád ještě jednou položil. Možná, že byste ji mohl zodpovědět i písemně. abych toto slyšení bral vážně. Já jsem se vás ptal, jak by měl vypadat dělitel, kdybyste 6 vzal jako minimální hranici a 96 jako maximální mez, že byste to bral jako dvě dané a při aplikaci jednoho dělitele přišel k čistému sestupnému poměrnému dělení. I u lichých čísel a odpověď, že kdyby se to udělalo, musel by se rozšířit dům, je matematicky špatná. Teď se na vás eh, obracím jako na matematika. Eh, polemizovat můžeme všichni, ale já se na vás, já se vás tam, jak vypadá tento dělitel a čekám s napětím na odpověď. Profesore, Pane profesore, já se pokusím ještě jednou zopakovat svou původní otázku. To není otázka matematika, je to možná zcela banální otázka. Mně se jedná o následující. Podle smluv je tomu tak, že některé země musí mít minimálně šest poslanců v parlamentu, i když prostřednictvím proporcionálního výpočtu by vůbec tohoto počtu křesel nedosáhly. Ale proč se to nepočítá pro všechny země? Takže to znamená šest křesel pro všechny a pak počítat dál. Jestliže máme tradiční metody proporcionalitu, to je počet obyvatel, s výjimkou těch, které již, těch zemí, které dosáhly již maxima, to by bylo šest křesel. Ale pak tady máme jiné země, to je Německo, které mají, či by měli vyšší počet poslanců než ten, který se předpokládá ve smlouvách. Bude tomu pak tak, že všechny země dostanou něco navrh, ale určité země ne. A jak to bude s těmi malými zeměmi? A potom jak to bude s těmi středně velkými zeměmi? To jsou země, které nemohou mít proporcionálně 96 zástupců a také nemají méně než 6 zástupců. Musí chce tady přece být snaha o udržení této relace. Desetimilionová země by měla mít e, takový počet e, poslanců, tedy jestliže má některá země 60 milionů obyvatel, tak desetimilionová musí mít desetkrát méně poslanců. Děkuji, pane předsedo. Vy jste se ptal na to, jak se dívá tento proporční systém na vstup velkých států. Velice snadno to je. Jestliže velký stát vstoupí do EU, pak tento stát kdyby to bylo například e, stát o velikosti Turecka, pak okamžitě se zvedne strop nebo odstraní strop 96, protože velký stát bude mít eh, velký počet křesel a ostatní počty křesel se budou muset zmínit. A pak si myslím, že všechny státy by pak měly méně než 96. To znamená, jestliže by vstoupil stát o velikosti Turecka, pak by matematický vzoreček byl snadněji a racionálněji uplatňován. Pan Hefner se mě ptal a omlouvám se, že jsem řádně nezodpověděl na tuto otázku. Já, ptal jste se, proč tady nemáme přesnou čáru či přesnou proporci mezi 6 a 96. Ano, mohl byste to tak pojmout. Potom byste měl menší parlament, protože je tady pouze malý počet eh, křesel. Takže jestliže se, pokud se sníží počet pro největší stát, pak ostatní státy mají také nižší počet křesel. Pro jak se toto dá zdůvodnit? Takže z hlediska otázka proporcionality se zdá, že bychom mohli argumentovat takto, takže potom byste nepotřebovali větší, eh, větší budovu a všechny státy by tedy měly menší počet poslanců. Protože nám bylo totiž řečeno, že pokud to bude možné, pak máme docílit celkový počet, eh, stávající počet poslanců. Ale můžeme to udělat tak, jak vy chcete. Já nevím, jak by potom, jak velký by potom byl dělitel, ale bylo by to, eh, byl by ten výpočet jasnější, snadnější, ale většina eh, států ve svém důsledku by potom o křesla přišly. Pane předsedo, vy jste se také ptal, já chci parafrázovat vaši otázku, pane předsedo. Chci to parafrázovat tak, že popíšu, jak funguje kongres. Ve Spojených státech podle ústavy počet křesel v kongresu se eh, říká, že tedy tento počet je proporční podle eh, po, oby, počtu obyvatel jednotlivých států. Takže tady je samozřejmě také problém se zaokrouhlováním, o kterém se stále diskutuje a význa, znamená to tak, že tady potřebujete mít jeden eh, parametr, který vám stanoví určitá omezení a omezení jsou taková, že eh, přidělujete potom podle eh, určitého modelu a potom každý stát může dostat minimálně jedno křeslo. Ale my tady máme vlastně to nejnižší číslo stanovené ve výši 6. A toto je zásadní způsob, jak přidělovat křesla. Ale je to v, eh, v neprospěch malých států. Když takto budeme postupovat, Můžete si to vypočítat, ale nechci to tady počítat na veřejnosti, ale ten výpočet je poměrně snadný. To pak znamená, že každý stát, který nedosáhne šesti eh, v důsledku obyvatel, tak je stanoven na šest. Pak si můžete také vypočítat, jak velký počet obyvatel potřebujete, abyste dosáhl na šest. A potom to znamená, že dole při rozdělování křesel Eh, malé státy zásadním způsobem ztratí ve srovnání s dnešním počtem křesel. A my jsme to vyložili tak, že není respektován princip soustupné poměrnosti a to je také důvod, proč toto nenavrhujeme. Ještě jednou, jestliže jsem nezodpověděl všechny otázky, eh, eh, omlouvám se, ale rád tady zůstanu a můžete položit otázky posléze. Děkuji vám, pane profesore, děkuji vám srdečně. Eh, patří vám dík ve jménu celého výboru. Jedna věc je jistá. Pak, když se nám někdo, nás někdo zeptá, kam bychom měli posílat naše děti a vnuky, kdyby chtěli studovat matematiku, tak je pošleme do Cambridge. Máme ještě následující věc, už to bylo vlastně usneseno. Pozměňovací návrhy eh, musí dorazit nejpozději do 17. března, to je lhůta pro předložení pozměňujících návrhů tedy je to únor, pardon, tady je napsaný březen, pravý pan předseda, do 17. 2. prosím pěkně. Kromě toho musím připomenout ještě harmonogram práce našeho výboru. Rád bych, abyste mi to krátce připomněli. No, Takže Kdybych to směl zhrnout, máme mimořádné zasedání 14. února od 21 do 22 hodin 30 ve Štrasburku. Ne, 20 až 21.30, protože se to změnilo. Tady se vloudila chybička. Takže abychom to eh, dali na správnou míru, 14. února se koná zasedání od 21 do 22 hodin 30 ve Štrasburku. No, promiňte, ona všechna ta čísla mě tak trochu matou. Další mimořádné zasedání budeme mít ve čtvrtek 17. února ve Štrasburku od 10 do 12 hodin a pak máme normální zasedání našeho výboru v pondělí 14. března od 15 do 18.30 a v úterý od, od 15, 15. března od 9 do 12.30 rovněž zde v Bruselu. Domnívám se, že tím pádem bylo řečeno vše. Takže mi dovolte, abych už neuváděl další komplikované problémy. Děkuji srdečně všem a končím naše zasedání.